Takže podle pořadu jednání teď máme na řadě prohlášení Rady a Komise Evropa 2020 Nová evropská strategie pro zaměstnanost a růst a jménem Rady vystoupí pan López Garrido, prosím. Vážená paní předsedající, Jsem rád, že mohu hovořit o tématu, které je mimořádně důležité pro španělské předsednictví a pro radu jako celek, a to je takzvaná strategie Evropa 2020, strategie pro zaměstnanost a růst. Už tady bylo řečeno, že končí nejhorší eh, krize, kterou jsme zažili od 30. let a je třeba nějak eh, zajistit, že bude pokračovat tato hospodářská obnova, k níž v Evropě dochází i podle odhadů, které dnes předložila komise. A také musíme řešit sociální dopady krize a zmírnit je. Kromě toho, ale v krátkodobém časovém horizontu eh, chceme pracovat na tom, co už dělají členské státy i evropské instituce, Eh, musíme se ale také dívat více do budoucnosti eh, v perspektivě celého desetiletí a zaručit udržitelnost evropského sociálního modelu. Takový je tedy dvojí úkol, který je obsažen v té strategii Evropa 2020. Jde o to, abychom už nezažili takovouto krizi, a to především díky strategii růstu, modelu růstu, který bude adapto- eh, eh, přizpůsoben této nové době. Je třeba, aby to byla strategie proveditelná a znamená samozřejmě velký ekonomický závazek EU do budoucích let. Jistě víte, že strategie 2020 se poprvé projednávala na neformálním summitu 11. února, posléze se projednávala na Evropské radě v březnu a projednávala se také na různých dalších formacích rady, eh, které v tomto pololetí předsedá Španělsko. Březnová Evropská rada potvrdila, schválila zahájení strategie 2020. Definitivně tato strategie bude potvrzena na červnové Evropské radě. A byly tedy zavedeny takové základní prvky, základní struktura a roadmap pro práci na této strategii. Strategie se má soustředit na znalosti a inovace, udržitelné hospodářství, A také, jak žádal Evropský parlament, bude se soustředit na zaměstnanost a sociální otázky. Máme tedy pět klíčových cílů, to je tedy míra zaměstnanosti 75 3 investic do výzkumu a vývoje, cíle 2020, pokud jde o klimatické změny. A pak ještě máme cíl snížení předčasného opouštění školní docházky, a eh, boj proti chudobě, ale tyto cíle ještě nebyly vyčísleny, zejména právě pokud jde o snižování chudoby. A to všechno je na základě sdělení, které schválila komise, a které bylo rozhodující pro následné rozhodnutí a závěry Evropské rady z března. Struktura strategie 2000 20 je taková, že tam jsou integrované hlavní směry. Komise už předložila svůj návrh, kdyby ty hlavní směry měly vypadat a španělské předsednictví se zavázalo, že e, bude na tomto pracovat ve všech relevantních formacích rady, tak, aby rada e, ECOFIN a EPSCO a Evropská rada v Černu to mohly potvrdit. Také mají vzniknout hlavní směry pro zaměstnanost, to vyžaduje i zprávu Evropského parlamentu. Za druhé, máme tady ty hlavní cíle, o kterých jsem už hovořil. Za třetí, eh, novinka, to jsou národní cíle. Tyto národní cíle by měly být integrovány do evropských cílů a schváleny komisí a radou. Hovořilo se i o takzvaných eh, úzkých místech či bottlenecks v oblasti zaměstnanosti. Španělské předsednictví se chce soustředit především na ty, které postihují vnitřní trh. A dále také tady jsou takzvané vlajkové iniciativy, které má rozvíjet komise a první z nich, to by měla být digitální agenda, doufejme, že to bude potvrzeno na Radě pro telekomunikace v květnu na základě textu komise. Komise se zavázala, že tento text tedy zveřejní 18. května. Dále bych chtěl na závěr ještě, pane před, paní předsedající, říci, že tedy o této strategii se bude jednat na různých formacích rady a samozřejmě také se těšíme na veřejná jednání, například to bude Rada pro vzdělání příští týden, kde se to bude projednávat eh, v rámci veřejného jednání. Do června je tedy třeba ještě dokončit tuto práci ale samozřejmě strategie se musí pak dále rozvíjet, používat a e, promítnout se do národních reformních programů. Konečně, pokud jde o řízení strategie, tak od samého počátku a podpořilo to tedy španělské předsednictví i předseda Evropské rady Van Rompuy Od samého počátku tedy se na této strategii bude pracovat spolu s komisí, protože ta také bude klíčovou institucí pro provádění této strategie. Už existují k tomu určené nástroje a samozřejmě všichni máme vůli tyto nástroje úspěšně využít. Děkuji. Děkuji, pane Lopeze Garido a nyní pan Barroso jménem komise. Paní předsedkyně, vážení ministři, vážení poslanci, měli jsme nesnadnou volbu. Mohli jsme k té finanční krizi zaujmout takovou soft, takový soft přístup, který by ohrozil vše, čeho jsme v posledních letech dosáhli. A nebo jsme mohli efektivním způsobem posílit evropskou spolupráci. To, k čemu došlo v posledních měsících, stála volatilita na trzích, nutnost finančních reform, nutnost eh, konsolidace veřejných financí, je věc, která jen vyjasnila, jaká je situace. Potřebujeme více než kdy předtím posílit evropskou dimenzi. A máme možnost tak učinit právě ve strategii EU 2020. Já jsem chtěla mluvit o Evropě 2020, ale když se dívám na ten balíček eh, těch opatření pro inteligentně udržitelný růst, tak samo o sobě to smysl nedává, protože jeden ze závěrů, které jsme vyvodili z krize, kterou procházíme, je, že musíme spolupracovat na všech úrovních a ve všech oblastech, abychom překlenuli uh, ty mezery eh, v rámci pro regulaci a dozor nad finančními trhy, abychom obnovili makroekonomickou stabilitu a dobré veřejné finance a abychom provedli strukturální reformy, kterou, které mohou eh, do Evropy znovu přinést udržitelný růst. To vše je stejně důležité. Musíme zapracovat na všech těchto věcech, pokud chceme dosáhnout našich cílů. Takže to bude vyžadovat takový holistický přístup. Reforma finančních trhů, posílená hospodářská zpráva, Evropa 2020, udržitelná, inkluzivní, inteligentnější Evropa. Spousta globálních otázek musí být projednána s G20, protože to má externí dimenzi. Takže my musíme využít všeho, co máme k dispozici, inteligentním způsobem a uvědomovat si, že všechno má dopad na všechno ostatní. Stručně bych tady zmínil některé z těchto otázek. Nebudu se vracet k finančním otázkám, protože o těch jsem mluvil při svém předchozím projevu, ale chtěl bych tady začít například otázkou G20. G20 byla naprosto zásadní pro řešení finanční a hospodářských krizí na globální úrovni. A Evropská unie má také značné zásluhy, protože poskytla G20 své myšlenky. Komisaři k tomu také hodně přispěli a zajistili, že zájmy všech 27 členských států byly odraženy v naší práci. Budeme tvrdě pracovat na tom, abychom zajistili, že Evropská unie eh, bude i nadále vůdčím aktérem při přípravě na příští samity. A musíme vyslat jasný signál nějaké strategie, která nás dostane z krize, které se budou účastnit všechny velké ekonomiky a musíme globálně řešit některé nerovnováhy, některé nedostatky, které stály u zrodu této krize. A také musíme zajistit, že ta zátěž bude sdílena mezi všemi členy G20. Více informovat o naší strategii EU 2020 a koordinace v rámci Evropské unie bude, bude velice důležitá. Je třeba, aby Evropská unie vystupovala na G20 koordinovaným způsobem, abychom provedli finanční reformy, musíme vyvíjet nátlak na naše mezinárodní partnery, abychom zajistili, že existující závazky budou implementovány včas a že se zajistí rovné podmínky pro všechny. A myslím si, že je čas na to, aby G20 vydala jasný signál o tom, jak může finanční sektor přispět k financování obnovy bank. Měli bychom se snažit eh, postupovat společně, koordinovaně mít eh, společnou dohodu o zdanění transakcí bank, což by podle mě vyslalo jasný signál. MMF už navrhovalo, že by se to dalo doplnit eh, zdaněním finančních aktivit nebo finančních zisků. Ta diskuze nebude snadná. Od příprav s našimi partnery na G20, protože tam je mnoho lidí, kteří jsou zcela proti. Ale já si přesto myslím, že bychom měli pokračovat. Když budeme mluvit jednotně, tak budeme silnější. A také, když dokážeme říci, že Evropská unie už si zametla před vlastním Prahem a proto se musíme snažit dosáhnout dohody o e, nařízení, o finančním nařízení, o kterém jsem mluvil dnes odpoledne. A to bude vyžadovat flexibilitu a kreativní pragmatismus. A to jak tady, tak na radě. A teď zasadím do kontextu celého, celého toho holistického přístupu G20. Jak víte, strategie EU byla schválena hlavy vlád a stá, hlavami vlád a států v březnu. Už předtím jsme o tom jednali, na komisi jsme předložili návrh a konzultovali jsme ho i s vámi. A teď musíme dát eh, dohromady tu detailní strategii. Je jasné, že musíme jednat a já jsem to viděl v některých těch prohlášeních eh, během předchozí debaty. Protože z krize se ukázalo, že potřebujeme provést strukturální reformy a to koordinovaným způsobem. Lepší koordinace našich ekonomických politik je naprostým jádrem strategie EU 2020. Ještě před tou řeckou krizí jsme navrhovali lepší koordinaci hospodářských politik. Je to zcela zásadní, chceme-li se dostat z krize a zabránit krizím budoucnosti, zajistit růst, vyšší zaměstnanost a časem také udržitelnou inkluzivní budoucnost pro Evropu. Komise navrhla pět cílů, na kterých se víceméně shodneme. Už jsme si stanovili své cíle k zaměstnanosti, rozvoji a výzkumu a boji proti klimatickým změnám. Co se vzdělávání týče, chceme snížit eh, počet lidí, kteří opouští předčasně školní docházku a zvýšit počet lidí, kteří mají eh, vysokoškolské vzdělání. A to bude schváleno radou eh, v červnu 2010 na základě našeho návrhu. Také bych chtěl nějaký vyčíslený cíl pro náš boj proti chudobě. Není možné, aby 80 milionů lidí v Evropě i nadále riskovalo, že se ocitne v chudobě a já učiním, co bude v mých silách, abych členským státům vysvětlil důležitost tohoto cíle a vím, že mě podpoříte. EU 2020 to musí být vyrovnaný program. Samozřejmě, že není možné mít sociální rovnost bez eh, hospodářské soutěže na trhu, ale nechceme mít ani jen hospodářsky úspěšnou Evropu bez sociální dimenze. Musíme lépe monitorovat členské státy, abychom skutečně dosáhli cílů, které jsme si v Evropě stanovili. Členské státy mohou stanovit své národní cíle ve spolupráci s komisí. Doufám, že se na nich dohodneme na Evropské radě, abychom mohli začít hned implementovat. Komise, komise minulý týden vydala návrh integrovaných pokynů, který reflektuje priority strategie EU 2020. Je jich méně než posledně, jen 10 oproti 24. Což znamená, že ten nástroj bude eh, snáze pochopitelný pro všechny. Já myslím, že to je pokrok. Evropská rada by měla rychle schválit zásady, které stojí za těmito integrovanými pokyny, ale samozřejmě, že schváleny budou teprve poté, co je projednáme v Evropském parlamentu. Já doufám, že to bude co nejdříve. Dámy a pánové, aby to bylo jasné, strategie EU 2020 to není jenom takový inspirativní seznam cílů. Je to reformní program. Reformy budou muset být provedeny ve všech 27 členských státech Samozřejmě eh, s neustálým respektem vůči principu subsidiarity musí být jasné, co se bude dělat na evropské úrovni a co se bude dělat na úrovni národní. A hlavní bude implementace, jak říkal pan López Garrido. Na úrovni je teď mnohem větší pochopení pro nutnost posílení evropské zprávy. A já doufám, že členské státy se poučily z některých nedostatků Lisabonské strategie protože tam většina cílů, ne všechny, byly správné. Ubíraly se správným směrem, ale upřímně řečeno, nebylo tam dostatek rozhodnosti a implementace nebyla dost horlivá a proto my musíme překlenout tyto problémy s implementací Lisabonské strategie a vy máte přitom sehrát zcela zásadní roli. Evropský parlament ještě kromě své role jakožto spoluzákonodárce může zmobilizovat občany a také národní parlamenty. Myslím si, že vztah Evropského parlamentu s národními parlamenty je velmi důležitý. Abychom zajistili, že tyto reformy nebudou vnímány jen jako nějaké reformy, které se, jsou nařízeny nebo se činí jen v Bruselu a někdy ve Štrasburku, ale skutečně na všech úrovních evropské společnosti. Nutnost reform musí pochopit všichni důležití účastníci, nejen vlády, ale i sociální partneři. Myslím, že to je velmi důležité a vítám všechna prohlášení pana ministerského předsedy Zapatera, který říkal, že je třeba do toho zahrnout sociální partnery. A pak musíme zajistit eh, lepší společnou zprávu, ve které dáme dohromady všechny naše koordinační nástroje. Europa 2020, eh, Pakt růst a stability. A to všechno by mělo dát dohromady naší sílu, abychom zajistili finanční stabilitu v Evropě, zvýšili naši konkurenceschopnost, eh, zajistili makroekonomický rozvoj, abychom se dostali z krize a na cestu k inteligentnímu udržitelnému růstu. To je jediné, co můžeme udělat. Nemůžeme mluvit o hospodářské zprávě na evropské úrovni a oddělovat makroekonomické záležitosti od mikroekonomických. Potřebujeme jak členské státy, tak evropské instituce a holistický přístup. Jen tak bude naše strategie důvěryhodná. Komise ví, kudy se chceme ubírat a jsem si jist, že tento parlament nás podpoří a budu s vámi počítat. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Nyní vystoupí řečníci jménem politické skupiny, paní Wortmann Kohl. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo Barroso, pane ministře. Tato rozprava o strategii 2020 probíhá až po rozpravě o krizi v eurozóně. Myslím si, že je to důležité téma. Je důležité, jak eh, posílit schopnost vládnout Evropě. Vy jste hovořil o hospodářské politice, ale ten velký problém je v tom,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 je to takový měkký výklad a já si myslím, že to už takto nebude možné, protože peníze na růst a na pakt růstu a stability, to je důležitá věc a máme také eh, svoje lekce z Lisabonu, které jsme se naučili. Naše frakce očekává, že komise bude mít ctižádostivý přístup, pokud jde o tuto evropskou vládu a strategii 2020. A my také očekáváme od rady červnu eh, důležitá rozhodnutí tak, aby ty ctižádostivé cíle členských států byly splněny. Parlament vás k tomu vyzve, pokud to bude nutné. Rozpočtové plány na příští rok musí navazovat na tuto strategii 2020 a také v dalších oblastech bude parlament eh, skutečně plnit svoji roli a to v zájmu trvale udržitelného růstu a v zájmu pracovních míst pro naše občany. Turbulence v eurozóně ukazují, jak důležité je mít zdravé státní finance. Stabilita eura pro finanční, ekonomickou stabilitu je také nezbytná, ale je důležitá také proto, aby občané netrpěli. Je to otázka dalších generací a jejich životního způsobu a standardu exportu. Čili je to otázka znovu obnovení naší konkurenceschopnosti a proto je tak důležité, pane komisaři, abyste příští týden předložili návrhy, Právě proto, aby se posílil pakt růstu a stability, je to otázka preventivních akcí, je to otázka trvale udržitelných veřejných eh, financí a chci vás vyzvat jménem naší frakce, dodat vám odvahu, abyste převzali svoji odpovědnost jako komise, abyste předložili ctižádostivé plány, které vám rádi podpoříme. My jako parlament si prověříme, nakolik společně s vámi můžeme vyzvat radu, aby souhlasila s posílením paktu růstu a stability. Je dobré, že rada si teď zřídila svoji skupinu, takzvanou task force, ale nevím, jestli do konce roku bude souhlasit s návrhy komise. Pane předsedající, je třeba, abychom plně vyčerpali všechny možnosti, možnosti tak, abychom posílili evropskou zprávu. Děkuji vám. A nyní paní Beres, tři minuty. Děkuji, paní předsedající. Pane předsedo komise, pane Eh, úřadující předsedo rady. Propojení obou rozprav je eh, intelektuálně v souladu. Eh, projevuje se to i v praxi, no o tom máme v socialistické frakci pochybnosti. Podíváme-li se na text, který navrhuje komise, a který tedy ve strategickém partnerství chcete červenci schválit, aniž by se parlament mohl vyjádřit k hlavním směrům pro zaměstnanost, tak tady opravdu tu konzistenci už nevidíme. Jak si můžeme představit, že se do příštích deseti letech k něčemu zavážeme, aniž bychom vyhodnotili Lisabonskou strategii? Vy nám říkáte, všechno se změnilo, už nemáme 27 hlavních směrů, máme jich jenom 10. Ale tohle je ta změna, pane předsedo komise? Konzistence znamená, že chceme-li uspět se strategií 2020, musíme nejdřív se podívat na to, kde jsme, než na to, kam chceme jít. Kde jsme dnes? Dnes jsme v nejrozsáhlejší krizi, jakou EU od svého vzniku zažila. Horší krize nebyla a to nemůžeme ignorovat. Nemůžeme začít se strategií ukončení krize, což by v podstatě znamenalo, že veřejná zpráva zase přenechá volný prostor trhu. To nejde. Nemůžeme uvažovat o této strategii, aniž bychom využili nástroje, které máme k dispozici. Víte to, pane předsedo komise, nejsme tak bohatí. Máme nástroj, který se jmenuje Pakt stability. Máme další nástroj, který se jmenuje finanční výhledy. A pokud tohle všechno jasně nepropojíme, tak nikam nedojdeme. A podíváme-li se tedy na to naše východisko, na tu startovní pozici. Ta nás také znepokojuje. My, sociální demokraté, Naléhavě žádáme, aby už státy se nenechaly jenom řídit eh, tržními spekulacemi. A tady už nejde jenom o Řecko nebo o nějaký jiný členský stát. Tady jde prostě o dominový efekt a o to, že se nechává volný prostor spekulacím. A proto navrhujeme zřízení mechanismu finanční stability, který by umožnil chránit členské státy před touto spekulací aby členské státy mohly dělat to, co dělat mají. To znamená zajistit takovou hospodářskou obnovu, která zároveň zajistí i náš sociální model. Během krize všichni říkali, náš sociální model to je to nejlepší, co máme v globalizaci. A pokud vaše strategie 2020 má znamenat rozpočtovou konsolidaci, která zabije tento sociální model, tak Evropa v budoucnu prohraje v té celosvětové soutěži a její schopnost prosazovat tento sociální model prostě zmizí a znamená to, že bychom tak nechali volný prostor jiným kontinentům. A takhle my si tedy budoucnost nepředstavujeme. Děkuji, paní Beres. A nyní paní Ek, tři minuty. Merci. We have known for... Děkuji. Už několik měsíců víme, že Řecko se nachází ve velmi složité situaci. Víme, že euro nám klesá před očima a stoupají státní dluhopisy. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že Evropa je v závažné krizi a to, když jsme si mysleli, že krize končí. Takže je třeba tady řešit otázky konkurenceschopnosti, produktivity a udržitelného hospodářského růstu. Ale evropští politici se pořád ještě hádají o tom, co dělat, ale na to teď opravdu není čas. My potřebujeme začít jednat a to hned. Protože je zjevné, že na radě e, dohoda nefunguje, potřebujeme nové cíle a nové transparentní způsoby, jak kontrolovat zprávy o jednotlivých členských státech. Potřebujeme nový pakt růstu a stability a potřebujeme spolehlivá čísla, ze kterých můžeme vycházet. Musíme vyvinout nátlak na vlády a k tomu bychom mohli eh, využít strukturální fondy a další evropské nástroje. Já bych tady udělala takové srovnání. Když malý zemědělec udělá nějakou chybu u poloviny hektaru, tak přijde o dotace na několik let, na veškeré své aktivity. A s tím bychom to měli srovnat, proto jsme tak přísní v našich usneseních, co se týká veřejné zprávy. A také je velmi trapné, že komise ještě nepředložila ty návrhy, o kterých se tady jedná už celé roky. Aby byla vytvořena platforma pro další růst, potřebujeme strategickou platformu v té strategii EU 2020. Například Vyjednali jsme plán na hospodářskou obnovu. Většina toho plánu ale nebyla implementována. Parlament chtěl plán B, tak ten je ve výsledcích, ale ten plán B ještě nebyl spuštěn. Rozhodli jsme se pro několik plánů. Nové technologie, ten plán SET, a pořád ještě nemáme dostatečné financování a nejefektivnější způsob, jak snížit skleníkové plyny, je postupovat ve strategii pro energetickou úspornost. Takže bych chtěla požádat komisi a členské státy, aby toto dali eh, jako prioritu na svůj pořád jednání. Existující legislativa musí být aktualizována, protože prostě není funkční. A potřebujeme ten akční plán pro energetickou úspornost, který se nám tak dlouho slibuje. Potřebujeme energetické infrastruktury, potřebujeme nějaké ty inteligentní sítě a máme na to peníze konec konců. Potřebujeme zajistit technickou inovaci a strategie, které budou bojovat proti sociální marginalizaci a pro rovnost mužů a žen. Komise musí přijmout svou zodpovědnost a dokončit to, co jsme společně začali. A rada musí být eh, trochu odvážnější a přestat se hádat. A my eh, k tomuto předložíme návrh usnesení. Děkuji paní Ek a teď paní Harms čtyři minuty. Děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Myslím si, že už to skoro hraničí s politickou provokací tento program Evropa 2020 jako velká výzva pro eh, východisko z krize. Já si myslím, že stačí, když se podíváme na současnou politiku finance, eh, regulace finančních trhů, abychom se otevřeně vyjádřili tak, že my roky, měsíce slibujeme, že budeme regulovat tyto finanční trhy, ale doposud jsme udělali pouze pidi kroky, abychom toto zvládli. A Řecko, to je v podstatě, to nám nastavilo zrcadlo. A my jsme si museli uvědomit, že se nic účinného zatím nestalo. A naši občané, kterým jsme řekli, zachráníme banky, oni skřípali sice zuby, ale souhlasili. Oni to teď platí, protože veřejné rozpočty jsou přetížené na základě tohoto opatření a víme, že Řecko bude další výzvou pro veřejné rozpočty mnoha zemí Evropské unie, Banky jsou v černých číslech a tleská se, když zazní ano, my se dobrovolně budeme podílet trochu na záchraně Řecka. Pane Barozo, já si myslím, že se skutečně nevyhneme tomu, abychom řekli v Evropské unii, máme trh, do kterého patří 27 států a abychom řekli, jak skutečně uděláme, zavedeme daň z finančních transakcí nebo jiný nástroj, který bude strukturován tak, aby ten tlak spekulantů na to vydělat v této oblasti nebyl tak velký. Potřebujeme fakticky nástroj, pomocí kterého bychom ty, kteří vydělávají na této krizi, kteří spekulují proti euru, jak je zapojit do toho, aby do toho financování, které teď z veřejných rozpočtů musíme udělat, protože tak toto dál jít nemůže. Mně v tomto materiálu, který jste předložili, chybí stále ještě vize dalšího vývoje. Ten odkaz na to, že se to musí opravit globálně, to známe z, z diskuze o klimatu a tam jsme nepokročili leta. Klima je pro mě druhé důležité téma. Krize, ze které zatím ještě nejsme, Eh, a zdaleka ještě nebudeme, musíme udělat další kroky. A skutečně je špatné, že dnes krátce před touto rozpravou se ukazuje, že Kony Hedegard jako pracuje jako krtek v komisi a pokusí se, a pokouší se, aby ten minimální cíl pro Evropskou unii prosadil. Pokud se podíváme na aktuální situaci, tak je víc než na čase, abychom zvýšili své cíle na 30 Naše nástroje, například slavný, slavné obchodování s emisními povolenkami, pokud nezvýšíme tento cíl, tak toto obchodá, na to obchodování můžeme zapomenout, protože máme příliš slabé cíle a diskutovali jsme mnoho let, a vysvětlovali si své názory a nejsme, jsme velmi vzdáleni toho, tomu, co jsme si naformulovali jako cíle. Transformace evropské ekonomiky v duchu trvalé udržitelnosti, tak jak je to v programu. Každý řekne ano, ano, jsme pro, ale pane Barozo, vaše komise s tímto programem stále ještě má dluhy v tom, jak ty cíle eh, podstatě prezentovat a prosadit pomocí kterých nástrojů, pomocí kterých stimulačních programů paní Ektu uvedla některé konkrétní tematické oblasti. Já si myslím, že na těch programech je třeba ještě hodně pracovat a nemyslím si, že by Evropský parlament mohl říci, po Lisabonu je toto teď další velký skok. Já si myslím, že Evropa 2020 v podstatě eh, přejde ze stroskotání jednoho do druhého. Děkuji paní Harams. Nyní má slovo pan Kaminsky na tři minuty. Děkuji. Dámy a pánové, myslím, že předseda Baroso má asi jeden z nejobtížnějších úkolů eh, v celé EU nejenže musí svůj čas dělit mezi přesvědčování eh, eh, levice a pravice o tom, jaká je nejlepší odpověď na problém, ale zároveň musí prostě proplovat mezi nejrůznějšími řešeními. A myslím si, že ta eh, strategie Evropa 2020 eh, je celkem vyvážená. Já jsem překvapen eh, tím, že někteří tady říkají, že vlastně bychom měli opakovat své chyby. Já jsem 18 let eh, žil v zemi, která se jmenovala Polská lidová republika. V této zemi jsme měli ministerstvo Eh, domácího obchodu, přestože jsme měli prázdné regály. To znamená, měli jsme na to ministerstvo, přestože žádný vnitřní obchod neexistoval. Teď už 20 let naštěstí toto ministerstvo eh, nemáme a místo toho máme tedy domácí obchod. A eh, současná krize by neměla vést k větší regulaci, k většímu zdanění, k větším intervencím. Já rozhodně nejsem žádným fanatickým zastáncem volného trhu. Úlohou státu je upravovat tržní mechanismy, ale tato úloha musí být vykonávána s velkou opatrností. Pokud chceme hovořit o rozvoji v Evropě, tak si vzpomeňte, jak jste hlasovali při hlasování o směrnici o službách. Vzpomeňte si, co se stalo se směrnicí o službách v této sněmovně. A bez volného pohybu osob, služeb a kapitálu, tak Evropa nebude schopná soutěžit v globalizovaném světě. Dnes prostě se hovoří o tom, že nejsme schopni soutěžit v dalších oblastech politické a ekonomické integrace. Ale pokud máme příliš mnoho regulace, tak v podstatě tím vyzýváme evropské podnikatele, aby odešli do zahraničí. Položme si otázku, jak toto řešit. Musíme eh, se z té krize samozřejmě nějak dostat, ale zároveň je nepochybné, že eh, musíme podpořit země jako Řecko. Tady nehovořím jenom jako předseda ECR, ale také jako Polák. Pro nás je solidarita velice důležitá a dnes musíme ukázat solidaritu s Řeckem, to je jasné. Musíme učinit vše pro to, aby se Evropa dostala z hospodářské krize, která není problém jenom pro miliony rodin, ale i pro nás, kteří chceme vidět v budouc- věřit v budoucnost. Já věřím v budoucnost Evropy. Děkuji, pane Kamensky. A nyní paní Cimr. Minuta 30. Pokud si vzpomenu na diskuzi k poslednímu bodu pořadu jednání a porovnám to s naší dnešní diskuzí, tak se zdá, že hovoříme o dvou paralelních světech. Na straně jedné EU státy jako Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko v absolutní krizi a jiné státy jako Německo, Francie blokují. A na druhé straně máme Evropskou unii pro kterou se vytvořila strategie, která právě těmto výzvám nevyhovuje. S tou strategií jsme nedefinovali ani nové cíle pro EU, my jsme tam ani nedali odpovědi na nefungující nástroje, my jsme se ani nesnažili o potřebné vysjasnění kompetencí mezi členskými státy EU, vztahy mezi eurozónou a dalšími zeměmi EU, které v ní nejsou. Všechny ty otázky, které v posledních letech vznikly u Lisabonské strategie, jsme tam nedali a neposkytli jsme na ně odpovědi. Nevyjasnili jsme si co vlastně z EU má být. E, proto celá řada těch nesouladů, které tu zaznívají, také diskuze o evropské ekonomické správě, Evropském měnovém fondu. Vypadá to, jako bychom touto strategií mohli pokračovat, ale já si myslím, že je nutné, abychom předtím, než budeme hovořit o realizaci strategie 2020, abychom si dali čas na důkladnou analýzu toho, co musíme udělat a co občanské společnosti, eh, co udělat pro to, aby se parlamenty a občanská společnost zapojily daleko více. To je třeba mít na paměti. Děkuji paní Cimer a teď pan Blum. Minutu 30 vteřin. Did you call me, man? Yes. Sorry, I didn't hear you. Vy jste mě vyvolala, promiňte, já jsem vás neslyšel. Děkuji. Promiňte, že jsem vás neslyšel. A je to škoda, že pan Paroso utekl, protože by se ode mě dnes večer dozvěděl hodně věcí. Já myslím, že nemá smysl tady moc mluvit o Evropě 2020, protože si myslím, že tady nebudeme. Dopadne to jako v Sovětském svazu, Ostatně se mu už teď velmi podobáme a to z mnoha důvodů. Jsme stejně centralizovaní, skorumpovaní, nedemokratičtí a nekompetentní. Vede nás tady společnost byrokratů a velkých podniků. Jsme sponsorováni ekofašistickou agendou, Hodně se tady mává klimatickými změnami a kdykoliv mají lidé v Evropě právo na referendum, tak Evropu zamítnou. Samozřejmě, že Britové se k tomu vyjádřit nemohli a to kvůli podlosti jediných tří politických stran, které mohou do televizních debat v naší zemi. A, byli, a k tomu jim napomáhali skorumpované evropské rozhlasy jako třeba BBC, Evropa se už teď rozpadá. Já myslím, že ta choroba z Řecka se rozšíří do dalších středomořských zemí dříve, než si myslíme, a časem se dostanou i do severoevropských zemí, které nakonec budou muset to všechno uklidit. Naše děti a naši vnuci nás proklejí, až budou muset sbírat kousky této zříceniny, které jsme se bývali mohli vyhnout. Děkuji vám, pane Blume, pan Obermeier. Děkuji, paní předsedkyně. Inteligentní, trvale udržitelný růst, akcionismus, reformy, eh, governance, to jsou krásná slova, vysoké cíle. Ale přesto k tomu mám otázky, které mi dělají starosti. Tato nová strategie bude mít stejný osud jako předcházející strategie. Jak je možné regiony a komu obce zapojit tak, aby ta strategie byla úspěšná? Jak je možné eh, poskytnout lepší stimuly pro národní rozpočty a lepší dohled? To jsou všechno věci, které je třeba zvážit. Jde o to, abychom neinstalovali centralizovanou zprávu zadními dvířky pro Evropu. Suverenita, dámy a pánové, ale je znamená také zodpovědnost a důsledek za finanční, špatnou finanční politiku také nést. A myslím si, že tady eh, potřebujeme si uvědomit, že centrální bruselská vláda, která diktuje, jak postupovat, je cestou chybnou. Eh. Děkuji. A nyní mají slovo další řečníci. Nejprve pan Hockmark, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že je důležité, abychom hovořili o dobré zprávě věcí veřejných. Je samozřejmě důležité, abychom vyvinuli tlak na všechny, pokud jde o provedení reform. Ale nezapomínejme, že tu nejlepší zprávu ve věcích veřejných máme ve vlastních rukou. Musíme zajistit, aby EU dělala to, co dělat má. A přestože se objevily určité nedostatky, jako je přístup ehm, k paktu stability a růstu, tak eh, bychom to měli mít na paměti, až budeme připravovat nová pravidla. Dovolte, abych také poukázal na některé další záležitosti, pokud jde třeba o finanční trhy. Podívejme se na finanční trh jako na součást hospodářství, ne jako samostatné odvětví, protože nikdy ne- nezískáme investice a nová pracovní místa, pokud toto budeme chápat jako oddělenou otázku. Byl jsem velice znepokojen, když jsem zaznamenal, že se objevují názory, že nové požadavky kapitálové přiměřenosti sníží růst o 1%. Pokud se zvýší kapitálové požadavky, tak to by mohlo vést k nižším investicím. A to rozhodně nechceme, když eh, chceme vytvářet novou důvěru v evropské hospodářství. Uh, a zbavit se rozpočtových deficitů. Dovolte, abych poukázal ještě na další věc, kterou můžeme udělat společně. To je vytvořit, vytvořit znalostní ekonomiku. Je paradoxní, že čím více se naše ekonomiky obracejí k znalostní ekonomice, tím méně vnitřního trhu máme, protože vnitřní trh byl koncipován pro průmysl a v dobách rozvoje ekonomiky, alespoň pokud jde o služby. Musíme zajít dále i se směrnicí o službách. Dovolte, abych také řekl, že bychom měli zavést takové reformy, díky nimž budou evropské univerzity svobodnější, otevřenější vůči studentům a výzkumníkům a přispějí k dynamickému rozvoji naší společnosti. Držme se všeho toho, co můžeme dělat spolu na evropské úrovni. To je ta nejlepší zpráva věcí veřejných, jakou můžeme v Evropě mít. Děkuji. Děkuji. Paní Pojsvat má slovo, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já jsem ze stejné členské země jako předřeční, ale jsem spíše na levém spektru o politiky. A z toho důvodu se dívám na situaci ve světě, na situaci v Řecku velmi pozorně, protože touto zemí vládne generální stávka. Existuje eh, velký, velké nespokojení vůči celé situaci. A máme takový dojem, jak by jádro Evropské unie nechalo Řecko ve štychu. A já si myslím, že celá řada zemí se může dostat do určitých potíží. Co to znamená? Znamená to, že musíme udělat velmi dobré návrhy pro zvládnutí krize. Musíme zvolit takovou cestu, která nám umožní učinit nejen pouze krátkodobá opatření, tak abychom pouze uhasili oheň, ale potom ten oheň vznovu splanul. To není možné. Musíme se soustředit na takovou cestu, která nám umožní udržet eh, poptávku. Co se týče června, tak mám takový dojem, že se vydáváme cestou, která byla naznačena předem, protože Dojde k samitu a summit by měl jasně ukázat, že Evropa se nemůže vydat pouze cestou úspor. Jde o to, abychom udrželi pobídku a abychom naskytli mladé příležitosti na trhu jak pro mladé, tak i starší občany. Eh, byla jsem zklamaná těmi návrhy, které jsme si vyslechli na posledním zasedání Rady ministrů ohledně rovnoprávného postavení. My musíme společnost změnit i s ohledem na klimatické změny. Musíme vidět, jaké možnosti existují. Eh, komise paní Dekot možná získala větší manevrovací prostor v této oblasti a mohla by něco učinit. Evropa má šanci. A teď k finančnímu trhu. Před několika eh, týdny navštívil finanční profesor z USA, náš vývor, a řekl, že finanční trhy nemůžeme regulovat. My bychom to rádi sice udělali, ale když se to neudělá ani v Evropě, tak to neuděláme také. A my v Evropě říkáme, my to nemůžeme udělat, protože to nedělají američané. Takže je to takový ping-pong. Ale jsou ti, kteří na tom vydělají, je většina z nich ztrácí. Děkuji, pan Klinc má nyní slovo minuta a půl. Dámy a pánové, já vím z hospodářské praxe, že strategie mohou být pouze tak dobré, jak jsou konkrétní prováděcí mechanismy a kontrola. A tady zdá se nám, komise ještě odpověď dluží. My se můžeme s cíli identifikovat a také s ušlechtilými záměry, ale e, nevíme, jak konkrétně by mělo být těchto cílů dosaženo. Já jsem vycházel z toho, že na počátku úvah komise stojí finanční a hospodářská krize, ta největší od druhé světové války, která se nyní ještě zostřuje dluhovou krizí státu to mělo být logické východisko, protože obě krize rozhodným způsobem situaci e, změnily. Nechceme-li se trvat pouze při, na ušlechtilých záměrech, ale něco i změnit, pak musíme konkrétně začít u určitých bodů. Za prvé, potřebujeme e, jakousi inventarizaci e, stavu financí v Evropské unii. unii. Jaký je náš prostor manevrování, co si můžeme dovolit? Za druhé, musíme vyvinout mechanismus krizového řízení, který nám umožní, abychom eh, eh, se zcela eh, nepropadli, když dojde k blízkání. A dále pak musíme dovršit jednotný trh, tam, kde dovršen ještě není. Tady očekávám hodně od Maria Montyho. Za čtvrté musíme přesvědčivě vysvětlit, jak hodláme jednotnou měnovou a mm, finanční politiku doplnit o jednotné a mm, dobře laděné eh, hospodářství a také fiskální systémy. Také musíme vysvětlit, jak hodláme zjištěnou divergenci mezi členskými státy nahradit konvergencí s tím, že se budeme koncentrovat na skutečně evropské ekonomické projekty. S tím souvisí samozřejmě energetika, eh, navzájem provázané sítě a tak dále. Děkuji. Děkuji, měl jste pouze minutu a půl. Děkuji, madame Turunen, minuta a půl. Øh, jeg vil starte med at sige, at arbejdet med den her 2020-strategi er rigtig... Pomocí této strategie 2020 eh, jsme se dozvěděli, jak je tento postup důležitý, ale musíme si jasně uvědomit, co Evropa v budoucnosti chce. Musíme vědět, eh, co mají dělat lidé, v Evropě. Musíme mít konkrétní cíle pro důležité oblasti. To je důležité pro docílení sociální Evropy. To je základní priorita pro následujících deset let. Nezaměstnanost mladých, to je něco, co je nutno snížit. Nezaměstnanost mladých je vysoká ve všech členských státech. Možná, že by bylo dobré dát určitou záruku pro mladé lidi, tak, aby se mohli umístit na trhu. Další věc je potírání chudoby. Je to skutečně dost úděsně, když si uvědomíme, že jsme jeden z nejbohatších regionů na světě a neděláme nic pro boj proti chudobě. Někteří říkají, že to závisí na definici, ale to přeci není překážka. A druzí mají zase jiné argumenty. Nyní máme Lisabonskou smlouvu takže lecos by mělo být možné. Potom potřebujeme zelené investice, závazný plán pro, zem zaměstnan- pro zaměstnanost, potom nová opatření pro mladé lidi, aby se mohli řádně vyučit. A navíc musíme vypracovat vlastní cíle pro zelenou Evropu pro zelené pracovní příležitosti, tam, kde ve váženosti jak kvalita, tak kvantita. A strategie 2020 není dostačující. Děkuji kolegové, prosím, dodržujte časový limit. Já jsem tolerantní eh, muž, ale musíme to dodržovat. Pan Harber má slovo, jedna minuta. Pane předsedo, já bych chtěl pohovořit o nedostatku ambice, kterou vidím v strategii 2020. Pokud jde o použití nástrojů, které máme nyní, jednotný trh mám na mysli, aby skutečně účinně pracoval a abychom vytvářeli nové pracovní místa a příležitosti, o kterých se zde hovořilo. Není dostačující, když e, řeknu hm, panu předsedovi a radě, e, že je nutno Eh, vyřešit na jednotném eh, trhu úzké profily a nedostatky. To nestačí a nestačí také říci, že komise předloží návrh akce. Je to sdílený, sdílený podnik eh, komise a členskými státy. Já vím, že výbor pro jednotný trh nebo vnitřní trh schválil několik zpráv obsahujících ambiciózní návrhy dovršení jednotného trhu. Získáte to příští týden v souvislosti s Montyho zprávou a musí musíme tam skutečně provést zásadní změny. Obě strany, to, co potřebujeme, je eh, akto jednotného trhu, tak, aby byl završen jednotný trh. A také potřebujeme veřejné nebo systém zadávání veřejných zakázek, veřejné pořizování a zejména ve vztahu k zeleným technologiím. To tam je skutečně v tom dokumentu podceněno. Proč hovoříme o jiných cílech, jestliže nedotahujeme dokonce to, co již máme? Děkuji. Děkuji. Děkuji paní Figueiredo. Minuta a půl. Děkuji. Pane předsedo, tato strategie nere- nereaguje na vážné problémy, které musíme čelit. A ani nečelí ekonomické a sociální katastrofě, kterou nám vnutili svobodný trh a není možné používat tyto politiky, které jsme používali při Lisabonské strategii, prostě nefungovaly. Nedošlo k plné zaměstnanosti a ke snížení chudoby. Dáváme přednost skrytým zájmům oproti zájmům sociálním a zájmům e, pracovníků. Podívejte se na kritéria paktu stability, privatizace veřejných služeb, včetně finančních služeb, energetika, doprava. Podívejte se na výsledky. Co jsme získali? Nic. A pracovní místa jsou velmi nejistá. 23 milionů nezaměstnaných, to je výsledek. 5 milionů osob, které žijí v chudobě a to chudobě skutečné. Všechny ukazatele ukazují, že pokud budeme zachovat strategie, které platí dosud, bude růst mnohem nižší než jinde ve světě. A nezaměstnanost, sociální exkluze, chudoba, nedostatečně zajištěná pracovní místa, bohužel nedostává se nám dostatečné jistoty. Podívejte se, co se děje v Řecku. Je třeba vyvodit ponaučení z těchto nesprávných politik a přestat s finanční spekulací a s převodem ekonomiky na čistě finanční pojmy. Centrální banka má i jiné úkoly. Má upřednostňovat skutečný pokrok, skutečný pakt. Příště vás již přeruším, omlouvám se. Pan Borges, Joana Metvapu. Děkuji, pane předsedo. My jsme uprostřed jednání obsahu strategie na rok 2020 a mezi tím v Aténách dělníci, pracovníci umírají. Celá země je na kraji propasti. A vaše diskuse se mi zdá groteskní. Je to příznačné pro dosavadní evropskou politiku. Když čelíme takové situaci, tak Evropská komise se ani eh, necítí povinná učinit minimální sebekritiku. Jak si neuvědomovat, že současná krize, krize, která je dramatická, krize je do, důsledkem četných omylů, které byly spáchány velmi často v rámci Lisabonské strategie, která je neúspěchem. A je tu jeden obžalovaný. Obžalovaným je euro. Říká se nám, že Řecko je zvláštní případ. Věřím, že to je pravda. Ale obávám se, že by tomu tak nemuselo být. Opak se řekne, ano, ale Španělsko, Španělsko je také zvláštní případ. Je to případ sui generis. A u krize subprime se nám také říkalo, že to je naprosto izolovaná krize, zcela zvláštní jak chápat odůvodnění komise, když Evropská unie se ani nerozhodla udělat pořádek ve vlastních evropských bankách, říci střadatelům a výrobcům, že je třeba z bank vyvést další obrovské množství špíny a odpadu. Vážná strategie musí vycházet z reálné ekonomiky, z malých a středních podniků a umožníme tak účast na odpovědnosti pracovníkům. Pan Segeri na jednu minutu. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Za stávající situaci nemůžeme vinit ani zaměstnance, eh, ani dělníky, ani zemědělce. Eh, za současnou hospodářskou krizi je odpovědná dosavadní ekonomická filozofie, kterou finanční instituce staví do centra pozornosti a které znevýhodňují pracovníky. Nadnárodní podniky chtějí pro sebe e, získat co největší podíl na jmění a hospodářství. Potřebujeme proto strategii, která se zaměří na regionální a lokální úroveň. To by byla dobrá strategie. Strana Jobik by si přála, aby eh, bylo odstraněno eh, panství eh, buržoazie. My chceme, abychom navrátili majetek mění a pozemky zaměstnancům. Děkuji, pan Royal, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Jak pan Paroso, tak ostatní hovořili, že nemůžeme eh, pracovat podle mota zachránce, kdo může. Jde o to, abychom skutečně navzájem spolupracovali a proto potřebujeme stadek, strategii k jednání. U strategie 2020 eh, už to vlastní vyjednávání si myslím neznamenalo žádný strategický postup. Byly to spíš takové úvahy, které byly zapsány na papír a to rychlou formou. Zda tímto způsobem dojdeme k tomu, co pan předseda komise řekl velmi správně, to je poněkud pochybné. U, e, Lisabonské strategie bylo velkým problémem to, že e, spolu mnoho zúčastněných lidí neparticipovalo. A když bychom chtěli vypracovat novou strategii, tak musíme mít dostatek času na to, aby účast jednotlivých subjektů byla jasná. A v době, kdy máme problémy s finanční krizí, se Řeckem, tak samozřejmě toho času moc nezbývá. Ale já spáš mám jednu výtku, že my víceméně máme předepsáno, jakým způsobem postupovat. Když jsme zasedali se dalšími předsedy výborů, tak jsme jasně řekli, že ten plán není zcela jasný. A všechno se ještě zrychluje. My zrychlujeme v květnu, budeme diskutovat, v červnu o tom budeme diskutovat, ale myslím si, že nedojde asi k žádné změně v konání. Ale tímto způsobem nemůžeme ani dosáhnout žádné změny. Napřed potřebujeme důkladnou analýzu a nejen takové povrchové dopady, tak jak jsme si to v tento týden vyslechli, a diskutuje se o tom, že se spotřebovalo menší množství CO2 a tím pádem z toho vyvozují, že e, to snížení by mohlo dokonce být o 30 nebo 40 Takže prosím, podívejme se důkladně na situace, podívejme se na dopady ohledně inovací, výzkumu a vývoje. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane López Garedo. Děkuji také předsedovi komise. Věřím, že vaše slova budou následovat i výsledky, protože se k vašim slovům připojuji, ale jsem stále velmi nejistý, plný obav, protože existují velké nejistoty, politické cíle, které byly vyčísleny, nejsou dosažitelné. Děkujeme, pane López Garedo. Věřím, že španělské předsednictví bude schopno tyto nejistoty dořešit, protože prožíváme historické období pro Evropu. Jsem o tom přesvědčen. Je to důležité pro Evropu, čelíme obrovským výzvám. Chceme více Evropy nebo méně Evropy? To je cíl strategie 2020. Bude, budeme za 20 let jednotnější nebo méně jednotní? Někteří chtějí spolupracovat při řešení sociálních, ekonomických problémů. Jiní se chtějí vrátit k nacionalismu a rozbít to, co jsme za 40 let udělali. Jsme připraveni generovat více bohatství a lépe rozdělovat to bohatství, anebo to ponechat všechno na trhu. Já si nemyslím, že by to vše se stalo proto, že tu bylo příliš mnoho Evropy a příliš mnoho sociální spravedlnosti. Spíš opak nám přinesl krizi. Proto, pane López Guerrero, zachovejte cíl boje proti chudobě, více vzdělání. Je to v, v usnesení a nikoli v textu, který zde byl uveden. A učiňte z tohoto programu program občanů a nikoli program technokratů a trhu, anebo případně spekulantů. Děkuji. Pan Schmidt na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. je věcí nás všech i zemí, které jsou vně eura. Totiž Evropa musí nyní jednat společně, to je rozhodující. Nepotřebujeme žádné další e, tříštění. A proto je velmi smutné, e, že 11 zemí v pátek nebude přítomno. Máme totiž společné, společný osud v Evropě, tak e, to musíme vnímat. Kontrola finančních trhů samozřejmě musí být posílena a je zapotřebí přísnějšího zákonodárství. To je zcela jasné, to mohu prohlásit i já, co by eh, liberál, ale samozřejmě, že to musí proběhnout vyváženě a eh, globálně viděno to musí být koordinováno. Musíme jednat eh, rozhodně a agresivně, je-li to zapotřebí, ale nesmíme propadnout panice. Musíme si zachovat chladné hlavy, tak, aby abychom hospodářský vzestup, který existuje navzdory eh, Řecku, nepoškodili. Eh, když jsem, pane předsedo, naslouchal panu eh, Blumovi, tak jsem byl eh, skutečně zděšen. On hovořil o Sovětském svazu a to je skutečně urážka všech, kteří trpěli pod sovětskou tyranii a milionů, kteří zahynuli. Já se domnívám, že pan Blum by se měl omluvit všem těm lidem, které v podstatě urazil. Děkuji. Děkuji. Já s vámi zcela souhlasím a naším eh, dalším řečníkem je pan Bokros, jedna minuta. Když španělský premiér Zapatero eh, zahajoval španělské předsednictví ve Štrasburku, tak pronesl řeč o evropské strategii 2020, aniž by s jediným slovem se zmínil o tom, proč pro boha vlastně selhala Lisabonská strategie. Já jsem mu položil otázku, jak lze analyzovat a předložit novou strategii bez analýzy selhání té předchozí. Nemám žádnou jinou volbu, než svou otázku zopakovat, protože ten nový dokument o tom neříká ani slůvko, proč k tomu selhání došlo. Takže prosím, pane Garigo, Jestliže můžete, odpovězte mi na otázku, proč a jak to, že je možné eh, vypracovat a vytyčit nové ambiciozní cíle, aniž bychom analyzovali předtím selhání Lisabonské strategie. Děkuji. Děkuji, pane Bokroši. Pan de Jong na minutu. Pane předsedo, Domnívám se, že Rada a Komise by se měly jasně rozhodnout. Eh, rozhodnout se pro demokratičnost rozhodování, která umožní stanovit do deseti let konkrétní cíle. Podívejte se na premiéra, který podal demisi v Nizozemsku. Nemůže rozhodovat na deset let nyní. abychom dosáhli zaměstnanosti, kterou předpokládáte, to je skvělé, ale jak definujete zaměstnanost? Lidé, kteří pracují a přesto jsou chudí, to prostě nejde. Jak může komise předkládat rozpočet na příští rok, kde je růst 5,8%, přičemž v Evropě 2020 se rozhodujeme pro úspory na vnitřním trhu. Chceme sociálnější trh, a budou veřejné zakázky zaměřeny na sociální spravedlnost. Bo, za páté boj proti chudobě. Tady se sází pouze na hospodářský růst a v minulých letech tento růst umožnil zvýšit platy ředitelů, ale chudí jsou stále chudší. Jak si myslíte vyřešit tento problém? Děkuji. Paní Bicoton na dvě minuty. Abychom mohli konstruktivně řešit problém zaměstnanosti, tak je třeba zareagovat a chránit. Reagovat, abychom konkrétně řešili problémy, kterým čelí občané Unie, vytvořit vazbu mezi odbornou přípravou a potřebami trhu práce na konkrétních územích. A měli bychom manuální práci znovu povýšit. Strategie 2020 by měla být synergii zájmu průmyslu a pracovníků. Trh práce díky Security umožní zareagovat na různé formy poptávky na trhu práce. Ale klíčové je poskytnout práci těm, kteří o ní přišli. Naši občané musí také zvážit politiku přistěhovalectví z hlediska reálných potřeb migrantů. Máme 3 miliony nezaměstnaných v Itálii a tudíž by bylo dobré zastavit migraci a řešit tento problém. Nevidím jiné řešení. Je třeba, abychom byli odvážní, konkrétní a decentralizovaní. Děkuji, pan Marinescu. Eh, președinte, o creștere economică durabilă Děkuji. Udržitelný ekonomický růst si vyžaduje masivní investice a koherenci též v oblasti doprave, dopravy. Dopravní sektor představuje 10 HDP Evropské unie a to činí více než 10 milionů pracovních míst. Já vyzývám komisi a radu, aby zatímco obhajuje strategii 2020, tež vzali v potaz následující aspekty, které souvisejí s dopravním sektorem, a sice podpora výzkumu, vývoje a inovací s cílem eh, dosáhnout cíle zeleného, eh, zelené, dopravy, do, zelené dopravy. Také je nutno eh, splnit cíl dekarbonizace, to znamená nízkouhlíkového hospodářství, inteligentního systému řízení dopravy, lepší koordinace struktur s cílem ochrany životního prostředí a zajištění bezpečnosti cestujících. Pokud jde o specifika, tak dovolte, abych zdůraznil následující aspekty. Musíme zrychlit implementaci systému jednotného evropského nebe, interoperability tež v železniční dopravě, musíme zlepšit zlepšit kvalitu silnic v Evropě a silniční bezpečnosti, zejména v Evropě musíme také implementovat komodalitu a také rozšířit námořní dálnice, také e, zrychlit udržitelnost e, urbání mobility, městské mobility. Komise musí zvážit všechny tyto aspekty související s mobilitou protože mobilita by měla být stěžením prvkem strategie 2020. Koordinovaný rozvoj dopravního sektoru je eh, klíčem pro udržitelný rozvoj a vytváření nových a bezpečných pracovních míst. Děkuji. Paní Podimata, dvě minuty. Pane předsedo, dovolte, abych jako řekyně vyjádřila hlubokou soustrat nad těmi tragickými událostmi v Řecku. Tři oběti. Jak to tak vypadá? Tak to byly extremisté, kteří vhodili zápalnou eh, bombu na bankovní instituci. Celá Evropa, veškerá evropská média sledují události v Řecku. A já bych eh, chtěl poprosit všechny kolegyně a kolegy o to, aby byli eh, seriózní, aby byli solidární a aby respektovali národ, který prožívá tak důležité okamžiky. Já se obávám, že některé velké evropské noviny vycházejíc z těchto tragických událostí řeknou, že Řecko není schopné zvládnout tuto obrovskou krizi. 11. února začalo všechno a my to hnutí pokračovalo dál. Začaly určité pochybnosti, jak je možno přerozdělit dluhu, zda Řecko může být vyloučeno z eurozóny a Prostě došlo k celé řadě eh, spekulací. A týkalo se to nejen Řecka, ale rovněž eh, také Španělska a Portugalska. A když se nám nepodaří prosadit strategii 2020, eh, tak do jaké míry budou naše hospodářství záviset na ratingových agenturách a jejich ocenění protože to ocenění může být správné, může být špatné, ale má to obrovské důsledky na euro. Paní Manesku? Děkuji, pane předsedo. Během posledních dvou let jsme zaznamenali nejvážnější ekonomickou krizi ve světě. A proto je klíčové, abychom soustředili naše úsilí na konkurenceschopnost a podporu růstového potenciálu. Naše cíle musí být realistické a proto je třeba je definovat v souladu s národními cíly, které jsou určeny podle konkrétních potřeb jednotlivých států. Cíle EU by měly být děleny podle národních cílů. Já jsem žádal nová opatření. Sankce pro členské státy, které neaplikují strategii EU 2020 a motivaci pro ty státy, které ji využívají. A měli bychom dospět ke kompatibilitě u cílů této strategie. Měli bychom také zvážit to, že politika soudržnosti je velmi důležitá. Měli bychom se zabývat návrhy komise, zejména automatické přerušení strukturálních fondů v případě deficitu je nereálný krok, protože chceme snížit rozdíly mezi členskými státy. Děkuji. Evropská unie představuje populačně nejrozsáhlejší geopolitickou entitu na světě náš dosavadní úspěch k němuž musíme přistupovat v nynější krizové době s velkou pokorou spočívá ve schopnosti našich ekonomik rozvíjet hlavně své inovační a exportní schopnosti. toto je obzvláště zřejmé s ohledem na konkurenci spojených států japonska ale také číny indie a brazílie. v tomto kontextu považuji za klíčové zachovat orientaci strategie především na hospodářský růst a pracovní místa sociální problematika a klimatické změny v tomto ohledu nesmějí odvádět pozornost od těchto hlavních cílů. je potřeba si současně uvědomit že nezbytným předpokladem pro inteligentní a udržitelný růst v našich členských státech jejich regionech a obcích je dostatečná infrastruktura a to jak dopravní tak v oblasti životního prostředí. tato skutečnost není ve strategii eu two thousand and twenty dostatečně zohledněna a zcela tak chybí nezbytné zaměření se na pokračování a posílení investic do dobudování infrastruktury zejména v těch státech a regionech kde je nedostatečně rozvinutá. děkuji za pozornost. E evropská komise se spoléhá na neuro, neuro, neoliberální systém ve své strategii 2020 a tak eh, vlastně přispívá k ekonomickému chaosu. Ilustruje, ilustrace toho je i přístup k Řecko. Je to vlastně spekulace, která nahrává pouze finančním eh, trhům. Eh, pracující dělníci a eh, chudí eh, by měli spíše získat podporu a nikoli naopak investiční bankéři, hedge fondy, držitelé dluhopisů nejsou bohové, ale spíše usilují o zisky, vytvářejí finanční nestabilitu a vlastně díky tomu krvácejí pracující. Jestliže pan předseda Barroso apeluje na odpovědnost, tak e, to není na místě. E, pracující v Řecku by měli být podpořeni pracujícími na e, celé celém eh, světě. Musíme je eh, podpořit a to se nám podaří mobilizací a stávkami tak, abychom nahradili tento systém demokratickým socialismem a skutečně lidským systémem do roku 2020. Při všetkej úctě k předloženým materiálům při veškeré úctě k materiálům nez, nutno říci, že i v úvodu se přiznalo, že předchozí strategie nebyla z různých důvodů úspěšná. Pak se vytkly smělé cíle a začalo se přesvědčovat, že tentokrát to bude vše lepší, ale nebylo strategie se střídaly, hospodářství upadalo. I těmto strategiím totiž chybělo respektování základních pravidel hospodářského života. Evropa dnes ztrácí dech navzdory tomu, že ve srovnání s úspěšnější Čínou či Indií má větší procento vzdělané populace. Proč? E, protože na každý nový problém reaguje stejně jako Evropská rada i komise a to zřízením nové instituce či nového úřadu. Většina vzdělaných Evropanů se pak ztrácí v útrobách nejrůznějších úřadů a miliony vzdělaných lidí, kteří by stejně tak dobře mohli kreativně pracovat v jiných oblastech, například na inovacích, vývoji produkční sféry, sedí v kancelářích, obracejí listy a odčerpávají společné zdroje vážení. Chceme-li být skutečně úspěšnější, musíme předně zjednodušit pravidla soužití a podnikání, snížit administrativní zátěž. Musíme vytvářet více prostoru pro uplatnění samostatnosti, podnikavosti a tvůrčích sil lidí a peníze, které vynakládáme na administrativu, přesměrovat na vývoj, podporu inovací a rozvoj produkční sféry. Pan Karas, dvě minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, Evropské společenství Evropská unie by mělo zaručit inovaci, trvalou zaměstnanost a trvalou udržitelnost co do konkurence konkurenceschopnosti. To byly náš cíle. Evropa 2020 to není náš cíl. Evropa 2020 to musí být nástroj, který vede k dosažení těchto cílů. Podívejme se na prohlášení Schumana. To jsou skutečně velmi eh, konkrétní v května roku 2050, eh, eh, pardon, 1950. Nemáme mnoho vyřešených bodů. Evropa 2020 musí být konkrétním ufinancovatelným nástrojem, který skýtá odpověď na e, krizi. Musí to být projekt Evropské unie, který může být také sankcionován. Evropa 2020 musí mít konkrétní projekty e, pro růst, zaměstnanost, výzkum, vývoj. E, my musíme skutečně začít v Evropské unii a v jednotlivých členských eh, státech od nuly, tak abychom přesně věděli, co můžeme financovat a k čemu potřebujeme financi. Evropa 2020 musí být podrobena určitému eh, průzkumu a přeskumu. Potřebujeme sociální politiku, potřebujeme plnou podporu opatřením, tak je navrhl Oli Rehn. Evropa 2020 musí být výrazem nové politické vůle a musí být odpovědí na vzrůstající nacionalismus, egoismus a protekcionismus. Dokončeme vnitřní trh a skutečně snažme se učinit silnou měnovou zónu tak, aby všechno bylo zcela jednoznačné. Děkuji. Pan Koferati. Děkuji, pan Koferaty. Děkuji, pane předsedo. Musím se přiznat, že jsem znepokojen. Jsem znepokojen, co se týče červnového summitu. Nevidím v diskusi nic nového, nic povzbudivého. Nic, co by skutečně přivedlo radu k něčemu jinému než k pouhým doporučením. A minulá doporučení už byla zklamáním. Spokojila se s kritikou mezí Lisabonské strategie a na některé politicko-kulturní nedostatky. Bylo to velké zklamání. Jsme v krizové situaci a vidíme seznam deseti bodů bez vzájemných souvislostí, seznam dobrých úmyslů, které nepředstavují skutečnou politiku. Takže nevidím konkrétní vůli, nevidím volbu priorit. Problém Evropy je evropská konkurenceschopnost v globální ekonomice. My potřebujeme sociální soudržnost, to je zásadní pro naši konkurenceschopnost. Bez sociální soudržnosti žádná země, žádná skupina zemí není schopna přežít na světovém trhu, protože uvnitř těchto zemí dojde ke konfliktům, díky nimž ztratí své, kon, své konkurenční výhody a pozici. A oproti tomu otázka inovací to je nevyhnutelné. Potřebujeme jasné cíle, potřebujeme částky, které budou investovány do technologií i do produktů, které chceme vyvinout. Pokud jde o kvalitu, pokud jde o společné soužití pro výrobu služeb a zboží, pouze takto bude Evropa schopna být konkurenceschopná po této krizi. A chci doplnit ještě věc, o které nikdy nikdo nemluví. Ambiciozní cíle mohou být dosaženy, pokud bude politická vůle, ale členské státy o tom vůbec nemluví. Katastrofické řešení řecké krize to dokazuje. Pan Strejček má minutu. Pane předsedající, pane komisaři, eh, já jsem z členské země, kde jsem do svých 28-29 eh, let eh, žil v systému který byl založen na centrálním plánování kde se život řídil na pětiletky a každá další pětiletka byla vždy nahrazena novými plány protože ta stará pětiletka nikdy splněna nebyla. proto mi prosím odpusťte že jsem možná citlivý nebo přecitlivělý na to eh, když plánujeme jak bude vypadat evropa v roce two thousand and twenty a přitom ve světle eh, této debaty jistě zajímavé Eh, nevnímáme nebo vnímáme méně to co se děje aktuálně dnes nejen v řecku ale v celé eurozóně. já velmi pozorně celé odpoledne poslouchám tu debatu v tomto sále a slyším tady vybídky více evropy více centralizace více centrálního, eh, centrálního řízení a já na to v této chvíli říkám eh, v této debatě potřebujeme méně centralizace potřebujeme více důvěry v trh potřebujeme více trhu potřebujeme více eh, tržního mechanismu protože vše to co teď se aktuálně děje nejen v evropské unii nejen v eurozóně ale i řekněme ve spojených státech a v ostatních eh, zemích tohoto typu tak je přece příběh neuvěřitelného selhání všech státních zásahů. děkuji. děkuji Frau de eh, dva Děkuji, pane předsedající Celá řada kolegů si kladla otázku, proč Lisabonský program byl neúspěchem. A zdá bychom neměli nejdříve analyzovat neúspěch, než půjdeme ku předu. Dle mého soudu problém Lisabonské strategie je, že nebyl nikdy dotažen do konce. Byl pouze určitou ikonou uprostřed bubliny. Nikdy nedošlo k jeho naplnění. Na jedné straně teori, teorie Lisabonská strategie, všichni na to odkazovali, všichni o tom mluvili. A vedle toho praxe, která vůbec s tím nesouvisela. A v důsledku toho Lisabonská strategie, tedy strategie 2020 na základě této zkušenosti musí být novým programem, který bude moci být dotažen pouze, pokud dojde k rozhodnému závazku všech institucí, politických institucí v Evropě a politických institucí na národní úrovni. A takový závazek musí být kromě toho závazkem ověřitelným, který bude moci být vyhodnocen kde bude možné získat informace o jeho plnění. A potom bude možné okamžitě věci korigovat, když zjistíme, že závazky nejsou respektovány. Abychom se neocitli v situacích, které jsou na samém pokraji. Všichni jsme přesvědčeni, že potřebujeme tyto nástroje, abychom mohli jít ku předu protože jinak se velmi rychle ocitneme v podobné situaci, jakou známe nyní. Děkuji. Leinen, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nadpis Lisabonské strategie zněl konkurenceschopnost a e, velmi silně jednostranně orientovaná ekonomická strategie, která z části selhala. Mám radost, že název eh, Evropské strategie 2020 zní udržitelnost. To je správná cesta, eh, kterou bychom se měli vydat a je to i lepší rovnováha mezi ekonomickými, sociálními a ekologickými potřebami. Udržitelnost má ovšem nevýhodu v tom, že je to velmi obecný pojem. Může to být také prázdná slupka, my ji musíme naplnit obsahem. V tomto ohledu je dokument komise příliš vágní, chybí tam určité e, kamínky mozaiky. E, samozřejmě efektivní hospodaření ze zdrojí je správná věc, nedostává se nám zdrojů, ale chybí nám cíle a nástroje k tomu, jak dosáhnout dosáhnout účinnosti zdrojů nebo hospodaření ze zdroji, jak z hlediska produkce, tak z hlediska spotřeby. A tady doufám, že do června se eh, tento dokument dozná určité konkretizace, abychom přesně věděla, co má kdo dělat. Parlament, členské státy, rada, komise. Trochu eh, se opomněla skutečnost, eh, Eh, životního prostředí, protože vzduch, voda, půda jsou rovněž eh, zdroji a to mm, poněkud zaniklo v dokumentu. Tady bych si přál, aby se výbor pro životní prostředí více prosadil. Strategie biodiverzity rovněž eh, selhala, tvoří se nová do roku 2020, teda musí se to tam zahrnout. Klimatické změny, já se domnívám, že že musíme zvýšit cíle z 20 na 30 a potřebujeme také závaznost, pokud jde o klimatickou účinnost nebo účinnost v boji proti klimatickým změnám. To je příliš vágní. Děkuji. Pan Piotrovský, máte slovo. Pani předsedající, šanovní państwo. Děkuji, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Strategie Evropa 2020 je ideologickou strategii. Jistě jsou tady stanoveny cíle, jako například zvětšení profesní aktivity, a potom 40 evropských občanů by mělo získat diplom a měli by se podílet na inovacích. To jsou krásné cíle, ale jsou uskutečnitelné. Mám takový dojem, jako kdyby autoři tohoto scénáře vůbec nes brali v potaz krizi v Řecku, možná v Portugalsku a ve Španělsku. Já si myslím, že do budoucna to mohlo, to mohlo vést eh, také ke snížení atraktivity eura. A eh, také eh, recyklace například umělých mod, To není tak jednoduché ve východních zemích, jako například v Polsku a také kohesní politika se sníží. Je to socialistický projekt Evropa 2020, je to utopie a dopadne asi tak špatně jako i savonská strategie. Paní Hibner? Eh, pane, pane, aby ta strategie byla efektivá, je třeba mít eh, soulad mezi nástroj a, a politickými nástroji. Nejdůležitější je nařízení o vnitřním trhu, kde má dojít ke stimulaci ekonomiky a kde jsou také uznány sociální povinnosti, které plynou z, z ekonomické integrace. Já chci důrazně podpořit to, co řekl Malcolm Harbour. Za druhé, kapitálové investice do dopravy, energetiky, dopravní infrastruktury. Potřebujeme kapitálové investice nebývalého rozsahu, jak z veřejných, tak soukromých zdrojů. Je třeba tyto zdroje mobilizovat, zejména partnerství soukromého a veřejného sektoru. Je třeba, aby instituce byly posíleny, abychom byli schopni překonat překážky, které plynou z nedostatku národních rozpočtů, tedy veřejné výdaje z evropského rozpočtu. Tyto cíle jsou průřezové, horizontální a několik oborové a proto by měly vycházet z integrovaného přístupu k rozvoji. Je třeba využít nástroj finančního inženýringu a podporovat otevřenost na naší ekonomiky, celosvětové ekonomice. Za čtvrté, koordinace výdajů národních rozpočtů v prioritních oblastech skrze otevřenou metodu koordinace. I když měkké metody mohou být zdokonaleny u této otevřené metody koordinace, je třeba splnit cíle strategie 2020 a proto to může být pouze podporný nástroj. Evropská koordinace se musí opírat o oblasti, kde existuje skutečná evropská přidaná hodnota, kde nedojde k narušení konkurence. Je třeba také zajistit, aby nedošlo k intervencionismu, k přílišným zásluhům do ekonomické politiky, což by zmenšilo atraktivitu Evropy a zmenšilo růstový potenciál. Není vlastně jiné možnosti než tato růstová strategie. Děkuji, pan Arif. Pane předsedo, milí kolegové, finanční, ekonomická a sociální krize je bezprecedentní zasahuje tvrdě náš kontinent, populace vyvolává obrovské sociální a lidské potíže a Řecko bohužel je brutálním a ostudným příkladem pro nás. Nezaměstnanost stále roste, miliony Evropanů jsou bez práce a to číslo každý den roste. Odpověď musí být politická, důrazná, koordinovaná, musí vzít v úvahu závažnou krizi životního prostředí, kterou prožíváme a která vyžaduje nový model rozvoje. Tyto četné krize vyvolávají u našich spolupčanů velké očekávání a naděje. A strategie 2020 to měla reagovat, ale vzhledem k těmto mimořádným výzvám odpověď není odpovídající. A je mi to líto. Orientace z Evropské rady z, z března tohoto roku nejsou přiměřené a už nejsem překvapen. Všude vy, členové rady nebo komise, vaši komisaři jste prosezovali jednotlivé politiky, ale je to vlastně koncept, který schovává vaši nečinnost. Nemáte jasnou ekonomickou politiku, průmyslovou, výzkumnou, zemědělskou, která by zajišťovala trvalý, trvalý rozvoj. Navíc v oblasti obchodní je, je tato strategie vlastně pod záštitou hesla Global Europe. Vy sledujete nikoli z technických, ale politických důvodů jiné cíle. Snižování nákladů, snižování platů, honba za liberálními dohodami a následkem je sociální a fiskální dumping. Tato politika způsobila příliš mnoho delikolizací, příliš mnoho sociálních škod, aby mohla takto pokračovat. Očekáváme od Rady a komise, že vrátí ducha komunitárnímu duchu, odmítne národní egoismus, aby z Evropy byl, bylo útočiště prosperity, ale i solidarity. Evropa má o sobě promítnout jinou představu pro své občany, ale i pro celý svět. To je smysl našeho usnesení za socialisté a demokraty. Děkuji. Pan Zebr na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Když se vyslechneme komentáře jak levice, tak pravice, tak je to sice zajímavé, ale nemyslím si, že eh, to eh, má velkou váhu, protože náš parlament je nesen politickými eh, síly, sílami, které mají skutečně velké slovo v Evropě. Podívejme se na 2020, podívejme se na hospodářskou politiku, čtěte dějiny a uvidíte jednoznačné rozdíly. Po levici tady vidím ty, co sedí skutečně lehce nalevo, eh, tak eh, tam jsme slyšeli nějaké hlasy, že by se chtěli navrátit zpět do komunismu. To, co zbylo z komunismu, to víme všichni. Můžeme si přát hodně, ale jde o to, abychom umožnili našim občanům život v blahobytu a v dobrém vzdělání. A z toho důvodu je důležité, aby jsme jako politicky zvážili, jak můžeme co nejlépe nejlépe využít existující zdroje. Jedná se jenom o toto plánování a každá rodina, každá obec musí zvažovat, co udělá s takovýmito zdroji, aby postoupila dál. To je přeci rozumné. Zatím jsme měli eh, tržní hospodářství, které mělo určitý rámec, mělo určité hranice a bylo schopno dosáhnout takovéhoto výkonu. A z toho důvodu my na evropské úrovni bychom měli zvážit, jak takového trvního hospodářství zorganizovat. Myslet pouze v rámci národních hranic to znamená stroskotání. Musíme skutečně přivést evropský trh k tomu, aby poskytl lidem to, co potřebují. Evropa musí být konkurenceschopná tak, abychom právě eh, tyto služby mohli lidem poskytnout. A o to se jedná v této diskuzi. Kolegové se soustředili na nějaké detaily. Já eh, chci říci pouze tuto obecnou eh, poznámku a prosím, přečtěte si všichni dějiny. Děkuji, paní Tikau. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nezaměstnanost eh, dosáhla v Evropské unii 10% a eh, činí 20% mezi mladými lidmi. Eh, první květen, první maj, Mezinárodní den pracujících, byl smutným dnem, protože Evropa má 32 milionů nezaměstnaných. Abychom vytvářeli pracovní síly, musíme si promyslet, do čeho máme investovat. Pouze skrze vzdělání můžeme poskytnout mladým lidem schopnosti vést důležitosti důstojný život. Také investice do zemědělství umožní Evropské unii být soběstačnou, pokud jde o potraviny a biopalivo. Investice do dopravy jsou též eh, životně důležité. Eh, letos probereme nebo provedeme eh, revizi ehm, projektu TNT. Evropa potřebuje ehm, dálnici, která propojí ehm, velká města. Musíme též zlepšit silniční strukturu, zdokonalit letiště a přístavy. Unie by též měla prioritně investovat do rozvoje dopravní struktury ve východní Evropě, protože to je jediná cesta, jak dosáhnout skutečně účinného společného trhu. Všechny tyto projekty vyžadují obrovské finanční zdroje. Tyto zdroje ale budou vytvářet zisky, které potečou do rozpočtu cestou daní a také přispějí k vytváření nezamě, pardon, zaměstnanosti. Investi investice do infrastruktury a energetiky a obnovitelných zdrojů sníží také energetickou závislost Evropské unie a měli by také vytvořit 2,7 miliard nových pracovních míst do roku 2020 ale my nyní zjišťujeme, že na 150 milionů eur eh, nebylo eh, z plánu obnovy eh, účinně použito. Evropská unie toto teda musí zvážit a zdokonalit. Chci se zeptat rady a komise, zdali jsou schopni vytvořit nástroj podobný, podobný fondu přizpůsobení. Děkuji tisztelt képviselőtársaim! azt gondolom mindannyian tudjuk milyen nagy feladat előtt áll. vážení kolegové my všichni víme že máme před sebou velký úkol. potřebujeme strategii v evropské unii a v jednotlivých členských státech která by jednak se zabývala dopady evropské krize a zároveň se zabývala větší konkurenceschopností, tak abychom byli schopni čelit globálním výzvám. Znamená to, že potřebujeme také zajistit lepší životní úroveň pro naše občany. Chci hovořit o dvou věcech protože přiměřeným základem pro dosažení těchto cílů je Evropa 2020. Máme kvantifikované cíle, ty musí být také vyčíslitelné, ale zároveň musí brát zřetel na rozdíly v jednotlivých členských státech, protože v Bulharsku znamená chudoba něco jiného než ve Spojeném království. I systémy školství jsou různé. A když zvýšíme počet akademiků o 40%, tak možná, že tím pouze zvýšíme doopravdy větší počet nezaměstnaných. To byla první připomínka. A druhá připomínka. Tato strategie musí být eh, vedena k tomu, aby posílila konsistenci a koherenci v Evropské unii. Zároveň nesmíme zapomínat na to, že existují velké rozdíly mezi 27 členskými zeměmi a musíme se právě na tyto rozdíly soustředit, protože bez vnitřní konzistence neexistuje žádná konkurenceschopnost. Zároveň existuje různá zaostalost. Co musíme udělat? Musíme se snažit zajistit nové trhy a zvýšit konkurenceschopnost a inovační potenciál tak, aby všichni profitovali z vnitřního jednotného trhu. Jen tak mohou být eh, všechny tyto země konkurenceschopné a jen tak budeme mít dostatečné místo pro to strategii. Paní komunikaté Mikulejne. Děkuji, pane předsedo. Dnes hovoříme o tom, jak bude vypadat Evropská unie za deset let. A zaměstnanost mezi mladými je zásadní otázku v Evropské unii. A často popisujeme dnešní mladé jako ztracenou generaci moderní doby. Chceme podpořit vzdělávání a další důležité prvky, ale často o tom hovoříme jako o izolovaných jevech a nevidíme celkový obrázek. Bohužel, když hovoříme o strategii 2020, mám stále obavu, že to zůstane prázdnou retorikou, pokud nebudeme naslouchat mladým, mladým, kteří mají naplňovat tuto strategii. Strategie 2020 by měla být považovaná za synergii ekonomiky a ekologie, aby mladí mohli využít svou kvalifikaci a talent, aby vytvořili budoucnost Evropy. Jako zástupkyně mladých bych chtěla předložit konkrétní návrhy. Za prvé, podpořme vytváření zelených pracovních míst. Snažme se o podporu podnikatelů, kteří chtějí zaměstnat mladé při vytváření těchto zelených pracovních míst, ať už jde o zemědělství nebo služby. Vynojme větší pozornost ochraně životního prostředí a zvyšování povědomí o ochraně životního prostředí. To přiláká mladé k vytváření zelené ekonomiky. Já jsem připravena naslouchat menší skepsy a srovnávání. Já občevám více optimismu a soustředěnosti. A nyní postup ke HDI. Mám 19 žádostí a ani polovinu z vás nemohu uspokojit, takže buďte tolerantní a trpěliví. Začneme, začneme panem Luhanem na jednu minutu. A držte se skutečně jedné minuty, aby kolegové mohli vystoupit. Pane předsedo, vážení kolegové, jsem přesvědčen, že Evropa v roce 2020 bude silnější a novátorštější překonáme současnou krizi, protože máme obrovský potenciál, co se týče inovativní pracovní síly a našich zdrojů. Vážím si úsilí komise, ale musím zmínit politiku soudržnosti a musím vyjádřit nespokojenost s tím, že cesta do Lisabonu se změnila Sociální a lokální soudržnost znamená i další věci, než je inteligentní a inkluzivní růst. Naši občané říkají, že potřebují i investice do infrastruktury, služeb a rozvoj všech oblastí, bez ohledu na to, jak jsou izolováni. A to je důvod, proč v roce 2007 až 2013 jsme zaznamenali význam infrastruktury a podpory ekonomické konkurenceschopnosti v oblastech konvergence. Provázanost ekonomik točí nezbytným. Děkuji. Paní Rapty na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, napřed chtěla vyslovit soucit pozůstalým těch tří řeckých občanů, kteří přišli o život během demonstrací a je politování hodné, že předseda komise tak neučinil. Doufejme, že pan eh, Ren toto napraví. Dále bych chtěla požádat, abyste zohlednili, že opozděná reakce Evropy na eh, řecké problémy též podkopává realizaci strategie 2020. My vycházíme z roku 2010 a přejeme si méně chudoby, ale pokud jde o opatření, k nímž je Řecko nuceno, tak tato určitě k tomuto cíli nepřispějí. Podpořte Řecko, protože jinak um, o něch 40 univerzitních absolventů eh, nenajde nenajdou e, žádná pracovní místa. To je nutno zohlednit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pan Varoso hovořil o akcích, e, které bychom měli učinit v souvislosti s Evropou 2020, ale potom tuto cestu opustil a já si myslím, že postrádám jednu z nejdůležitějších akcí a z toho důvodu se obracím na španělské předsednictví a děkuji také, že jste tady zůstali až do konce této diskuze, protože jedna z nejdůležitějších akcí, ke které musí dojít v rámci Evropy 2020, je využití udržitelného rozvoje pro využití zeleného potenciálu. A proto potřebujeme rozsahovat rozsáhlou iniciativu zelených pracovních míst. V této souvislosti je zapotřebí eh, také zohlednit práva zaměstnanců a různé přeměny. Já vím, že španělské a také belgické předsednictví na tomto tématu pracují a já je vyslovně podpořím v tom, aby v této iniciativě pokračovali dál a předložili jako iniciativu radu. Děkuji. Pan Wolf nemá jedno minutku. Um, Děkuji, pane předsedo. Hovoříme o Evropě 2020. Bude to za deset let a snad bychom měli uvažovat o tom, co bude za deset hodinách. Je velmi smutné to, co se stalo v Řecku chci vyjádřit soustrast rodinám a blízkým těch, co zemřeli, ale já jsem varoval před několika týdny před eh, občanskými nepokoji. A ty problémy jsou zde tady. A je na čase, aby parlament, komise i rada se probrali a, a smířili se s tím, že eurozona nefunguje. Ještě dříve, než dojde k dalším ztrátám na životě. A je třeba skutečně uznat, že eurozona je vážně narušena. Děkuji. Pan Boris. Děkuji bardzo, paní Děkuji, pane předsedo. Ekonomika Evropské unie je stále ještě nejsilnější ekonomikou Nicméně naše Eldorado není věčné. Krize, události v Řecku um, um, vyjevily naše nedostatky a my se z toho musíme poučit uh, musíme být ambiciózní a rozhodní uh, v implementaci uh, vlastně programu, který následuje po Lisabonské strategii. Musíme zajistit, aby v budoucnu eh, měli lidé stejnou životní úroveň. Nejsem si zcela jist, eh, pokud jde o cíle eh, vyššího vzdělání, jestliže 30 evropských občanů postrádá kvalifikaci, jakoukoliv kvalifikaci. Já se domnívám, že musíme být rozhodní a rychlí. Všichni musíme být rozhodní a rychlí. Děkuji, pane předsedo. Škoda, že tady nezůstal pan předseda komise. Asi má důležité úlohy, ale Evropa 2020 je nejdůležitější strategický materiál a nevím, co by mohlo být důležitějšího. Co se týče rozpravy přes celé politické spektrum, tak si myslím, že žádné nadšení tento dokument v Evropském parlamentu nevyvolal. Objektivně situace v Evropě při plánování tohoto materiálu je nesmírně komplikovaná a tento materiál vznikal na pozadí jedné z nejhorších eh, ekonomických krizí v Evropě. Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou by se strategie měla zabývat, je ochránit ekonomicky nejzranitelnější osoby ty osoby, které žily skutečně v kritických podmínkách před krizí a na to špak nyní. Bylo by dobré, a to je konkrétní návrh, abychom sociální vyloučení a chudobu právě zaměřili do eh, tohoto cíle. A netýká se to pouze zaměstnanosti, ale mělo by to průřezový charakter. Děkuji. Paní Mouvaj. Děkuji, pane předsedo. Strategie týkající se evropské budoucnosti se orientuje podle dvou hodnot anebo dvouhodnotových eh, komplexů a ty jsou navzájem zcela neslučitelné. Je nutno se rozhodnout pro jeden či druhý. Eh, soutěžeschopnost, globalizace eh, stojí v popředí toho jednoho komplexu a udržitelnost v popředí druhého komplexu hodnot my víme dobře, že eh, prosazování globalizace má velmi negativní dopady na životní prostředí. Tady vůbec nejde o udržitelnost. O udržitelnosti můžeme hovořit v sociální oblasti. Eh, drobní zemědělci, drobní živnostníci, kteří eh, nejsou schopni odolávat konkurenceschopnosti, vypadnou z ekonomického systému a budou budou vystaveni bídě a to nemůže být naším cílem, není to v duchu eh, sociální udržitelnosti. Já se domnívám, že se musíme rozhodnout pro udržitelnost. Děkuji a nyní dávám slovo panu Lópezi Garidovi eh, za radu, aby odpověděl na některé otázky. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, nejdříve odpovědět na otázku, která mi byla přímo položena panem Bokrošem. Pan Koferaty položil otázku, která šla stejným směrem. Není již přítomen, paní Del Castillo taky ne. Proč Lisabonská strategie selhala? To se zeptal pan Bokroš, který tady je. Má to několik důvodů. Takže by z mé strany bylo snad arrogantní se pokoušet eh, odpovědět zjednodušeně, ale pokusím se s vámi zkoumat některé z těchto důvodů. Dle mého soudu neúspěch Lisabonské strategie tkví v zásadě v tom, že Evropská unie, která byla schopna se rozhodnout pro vnitřní trh, pro evropskou měnu, nebyla schopna s, říct si ano ekonomické unii přičemž Maastrichtská smlouva hovořila o této unii, ale my jsme se drželi pouze měnové a nikoli ekonomické unie. Proto strategie 2020 by měla být novou fází pro Evropskou unii na cestě ke skutečné ekonomické unii, což znamená i sociálně a ekonomická zpráva, vláda v Evropě. A součástí této strategie je růst a vytváření kvalitních pracovních míst, co je cílem naší rozpravy dnes večer. Ta rozprava je velmi zajímavá a je velkým obohacením pro mě. Ta diskuse má nové rozměry vzhledem k Lisabonské strategii, protože ty důrazy se liší. Nové technologie, sociální rozměr, pan Koferaty, pan Serkas, pan Arif o tom hovořili. A boj proti klimatickým změnám, což je také nová dimenze. A tady naprosto souhlasím s tím, co řekla paní Schroeter. Avšak potřebujeme růstovou strategii, abychom vytvářeli kvalitní pracovní místa. A to je také nezbytné, aby došlo ke skutečné ekonomické unii. Odpovídám paní Harms, která také není. Komisař Oli Ren vystoupí po mně. Právě se zabývá opatřeními pro koordinaci ekonomické politiky, politiky zaměstnanosti a sociální politiky. Avšak tato, k této koordinaci zatím nikdy nedošlo. Nedošlo k ní v rámci Lisabonské strategie, přičemž článek 5 Lisabonské smlouvy dnes nás nutí k tomu, aby členské, stá, členské státy musí jsou, členské státy jsou povinny koordinovat svou ekonomickou politiku a politiku zaměstnanosti. Navíc, pokud si to přejí, měli by koordinovat i sociální politiku, kromě růstové strategie a vytváření pracovních míst, koordinace ekonomických politik a politiky zaměstnanosti potřebujeme i evropský dohled na finančních trzích. A to je ten slavný balíček pro dohled, o tom jsem hovořil, pan Vrhovštát zareagoval. Já jsem velmi rád, že řekl to, co řekl a věřím, že Evropský parlament co nejrychleji schválí balíček pro dohled nad finančními trhy. Pan Barroso zdůraznil jednu zvláštní specifickou věc. Potřebujeme vnější dimenzi. Eko, ekonomická unie musí představovat něco jedinečného vůči vnějšímu světu, zejména na G20 během jednání G20. A tady opakuje vyjádření pana Barosa, protože na 100% s ním souhlasím. Potřebujeme společnou přítomnost, společné zastoupení. A pro ekonomickou politiku potřebujeme i příslušné instance, příslušnou strategii. To je úloha Rady a komise, která kontroluje tuto strategii, která zajišťuje její naplňování a sledování a také legislativní orgány, to je Radu a Evropský parlament. Potřebujeme také prvky motivační, které by podporovaly tuto strategii, které by ji učinily dynamičtější, jako jsou strukturální fondy. Prozatím strukturální fondy nebyly využívány dostatečně intenzivně v během let Lisabonské strategie. Avšak nyní Evropská unie přechází do další fáze, do fáze 21. století, do fáze globalizace, do fáze ekonomické unie. Nejenom měnová unie, nejenom vnitřní trh, ale ekonomická unie. To je cesta, kterou se musíme společně, konzistentně vydat na základě meziinstitucionálního dialogu, který zde teď vedeme. A musíme tak učinit co nejrychleji. To po nás chtějí občané a občanky Evropy dnes. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, a nyní má slovo pan komisař Ren. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, vážení členové Evropského parlamentu. Dovolte, abych poděkoval za velmi bohatou a odpovědnou debatu dnešního odpoledne a dovolte, abych eh, také korigoval jedno tvrzení týkající se předsedy Barosa. On eh, v skutku vyjádřil eh, svou soustrast jménem komise a já bych se chtěl k němu připojit a rovněž eh, vyslovit soustrast pozůstalým a přátelům obětí násilností v Atenách, k čemuž došlo dnes samozřejmě, že uchylovat se v demokracii eh, k násilí eh, není nikdy akceptovatelné. Dámy a pánové, udržitelný růst a eh, vytváření pracovních míst je skutečně stěžejním cílem strategie Evropa 2020. A chtěl bych také říci něco o finanční stabilitě, která je nutným předpokladem k návratu k udržitelnému růstu a k cílům Evropy 2020 můžete to označit jako Evropa 2010 nebo 2010, protože to je předpoklad pro úspěch v roce 2020. Rozhodnutí členských států Evropské unie v sobotu aktivovat mechanismus finanční pomoci eh, Řecku určitě nebylo snadné rozhodnutí, ale bylo to nutné rozhodnutí, rozhodnutí odpovědné a je to jediná správná možnost. Úkolem komise je nyní zajistit, aby bilaterální e, akce byly koordinovány a aby vzájemná podmíněnost byla uplatňována e, přísně. Finanční podpora poskytne Řecku skutečně určitý prostor eh, obnovit udržitelnost svých veřejných financí a eh, také celkové ekonomické eh, soutěžeschopnosti. A to je zapotřebí nejen pro Řecko, ale též pro zajištění finanční stability celé Evropy, abychom se vyhnuli tomu, aby ten požár, který propukl v Řecku, nezachvátil celou Evropu. Finanční stabilita stabilita je nutná pro evropské probíhající ekonomické zotavování eh, a eh, v zájmu zaměstnosti a Rusku, ně, růstu. Někdo se zmínil o eh, nakažlivé povaze Eh, problémů eh, v Řecku ve vztahu k celé Evropě. Nikdo nemůže popřít, že eh, na finančních trzích se v posledních dnech a týdnech projevují určité známky napětí, ale Nutno říci, že finanční trhy také eh, reagují nadsazeně. Eh, je, všichni se snaží, všechny státy se snaží konsolidovat eh, své finanční, situa, svou finanční situaci. Portugalsko i Řecko, i Španělsko. A Řecko je samozřejmě zvláštním případem v eurozóně. A nyní Evropská unie, zejména členské státy, eurozóny a komise, Evropská centrální banka, Evropská, Mezinárodní měnový fond fond eh, se starají o eh, eh, situaci v Řecku a jsem optimistou, že se nám to podaří a překonáme tyto obrovské výzvy. Také se musíme poučit z krize což je důležité pro řízení ekonomiky v rámci Evropy 2020. A poslední události evropské ekonomice, v neposlední řadě v Řecku, ukazují, že je zde skutečně naléhavá potřeba posílit eh, řízení hospodářství v Evropě. Eh, v příštím týdnu komise předloží konkrétní návrhy o tom, jak lze posílit koordinaci ekonomických politik a dohled nad rozpočty evropských členských států. Pokud jde o ekonomickou a měnovou unii, tak ta měnová unie byla mnohem silnější než ekonomická unie a je eh, na čase, abychom naplnili i ekonomickou unii nebo hospodářskou unii životem. To byla přece ta nosná myšlenka otců zakladatelů hospodářské a měnové unie. Eh, jsme vedení zásadou, že prevence je vždy účinnější než náprava, dodatečná náprava a proto mm, naše návrhy vystavíme na základě posílené prevence, ale také korekce. Hlavními stavebními prvky našich návrhů jsou tři a sice za prvé musíme posílit pakt růstu a stability, to znamená jak jeho preventivní i korekční e, složku. Potřebujeme systematičtější a přísnější preventivní rozpočtový e, dozor, tak aby případy typu Řecka se již nikdy v budoucnu neopakovaly. Za druhé, musíme eh, přesáhnout rámec eh, pouhé rozpočtové kontroly, musíme také řešit makroekonomické nerovnováhy, divergence, eh, soutěže schopnosti jednotlivých zemí, musíme proto posílit jak vývozní konkurenceschopnost, což mm, je naléhavou potřebou mnoha zemí a také posílit i domácí poptávku tam, kde je to zapotřebí a kde je to možné. A třetím stavebním prvkem bude mechanismus eh, eh, řešení krizí, finanční mechanismus ehm, pro Řecko by měl sloužit okamžitým potřebám Řecka, ale je jasné, že potřebujeme vytvořit také stálý mechanismus řešení krizí ehm, s eh, kondicionalitou a určitými dalšími nutnými prvky. Jak předseda eh, Barroso dnes eh, řekl, je lepší eh, být v bezpečné situaci, než něco dodatečně litovat a podle toho se snažíme postupovat. Dámy a pánové, spoléhám na Evropský parlament a na vaši podporu, že společně se nám podaří posílit ekonomické řízení Evropské unie a také vyzývám členské eh, státy a jejich vlády, aby podpořili um, skrze své šéfy státu a vlád v pátek um, naše eh, návrhy a podpořili je a aby se tak naše návrhy staly realitou. E, nemáme luxus času a proto naléhám na všechny, abychom přijali rozhodnutí co nejdříve, tak aby Evropa 2020 byla úspěšná a abychom tak vytvořili skutečné základy pro udržitelný růst a zaměstnanost v Evropě. E, to od nás naši občané očekávají. Děkuji. Děkuji. Děkuji také za to, že jste se zabýval situací v Řecku a vyslovil také soustrast eh, rodinám obětí. Teď poprosíme z technických důvodů o pětiminutovou přestávku a potom budeme pokračovat.